důkladnou zprávu. A v této souvislosti co, to, co Tereza řekla, je velice důležité. Nejprve musíme vytvořit eh, příhodné podmínky, aby věda a výzkum a podpora eh, excelence mohly být efektivně dosaženy. Rovněž eh, myslíme na malé a střední podniky. Je třeba je správně začlenit do celého procesu a předřečníci o tomto také hovořili. V neposlední řadě je tady ještě otázka decentralizace. Podle mého názoru je zcela zásadní, abychom vytvořili takový evropský nástroj, který by odpovídal potřebám celé Evropy aby to nebyl nástroj, který by eh, prospíval pouze eh, novým členským státům či státům na jihu Unie, ale zároveň eh, by je neměl přehlížet. Teď samozřejmě je otázkou to, že obrovské množství prostředků v oblasti e, výzkumu a inovací jde do tzv. starých členských zemí. A pak je tady ještě celá řada problémů, které Teresa Madurel definovala a které se týkají e, dopadu na společnost v této oblasti vědu, vědy a výzkumu a inovací. A na to bychom také měli myslet. A pak je tady otázka e, toho nástroje Marie Curie, o tom hovořila paní Grasa a my tady vlastně e, musíme také zajistit určité minimální prostředky pro e, Marie Curie Actions MCA a musím říct, že obecně je třeba asi více otázek zkoumat paralelně, najednou. jednou otázku regulace a e, inovací, tak jako o tom hovořil Filip Lambert. A musí tady být jasné propojení také mezi agendou inovačních kroků a e, otázkami, které jsou spojeny s řízením institutu a příslušným nařízením. Jak to myslím? Musí tady být jasné propojení mezi úkoly definovanými institutem a jednotlivými eh, aktéry, jednotlivými zúčastněnými stranami, kterých se to bude týkat. E, různým, e, jsou tady různí účastníci, kteří vlastně budou těžit z, inova, z investování do inovací. A nám jde o to, abychom zajistili určitou rovnováhu, abychom měli takovou e, strategii v oblasti inovací, která by byla vyvážená a která by byla také velmi důsledně uplatňovaná. A samozřejmě nesmíme zapomínat na řízení a kontrolu. To musíme opravdu držet pevně v rukou a v této souvislosti si musíme také položit několik otázek. Chceme eh, mít i nadále omezenou vizi toho, s čím by institut měl být. Eh, měl by být takovým souborem takzvaných kicks a nebo by měl být něčím víc eh, vlastně my bychom chtěli dosáhnout toho, aby součet jednotlivých částí byl eh, více než pouhý eh, tento součet, aby měl jakousi přidanou hodnotu v sobě obsaženou. Chceme tady eh, takový institut, který by byl svým způsobem katalyzátorem, umožňující nám modernizovat začlenovat univerzity napříč Evropou. Chceme mít katalyzátor, který by nám umožnil lepší konvergenci v oblasti e, výzkumu a inovací. Je to toto tím, co chceme? E, musíme se v tomto směru nějak rozhodnout. A pak je tady ještě další věc, otázka flexibility. E, ten institut je autonom, autonomních eh, a flexibil, pokud bude flexibilní. To je propojené. Musíme zajistit, aby tato flexibilita eh, přinesla určité výhody. Eh, zajistit, aby investice byly opravdu správně nacíleny na výzkum a inovace a nesmíme zapomínat na naprostou transparentnost, eh, ve které tedy tento technologický institut musí fungovat. Eh, všechny nové nástroje, které jsou tam koncipovány, eh, by měly být prostě předmětem určité osvětové kampaně. Lidé by měli vědět, co tam vlastně se děje a mít jasnou představu o úloze, úloze institutu. A pak je tady ještě e, něco, co bych nazval ty e, diferenciační prvky e, musíme mít tedy jasně koncipovaný institut, musíme zajistit, aby byl plně zapojen do těch vačních záměrů a e, příslušné subjekty v této oblasti v soukromé sféře by měly fungovat e, v určité provázanosti, měly by navzájem o sobě vědět a e, to, myslím, také Filip řekl. Toto jsou věci, na kterými se musíme zamyslet a zajistit, aby nové regiony také těžily ze všeho tohoto úsilí, aby tedy jak instituty, tak univerzity, tak další Eh, subjekty plně těžily z těchto všech kroků. Institut bude důležitý i do budoucna co je vlastně všechno takovým společným jmenovatelem těchto zpráv. Oni se všechny zabývají otázkou excelence, otázkou inovací, všechny se zabývají těmi hlavními výzvami, které před naší společností stojí. A my tady musíme zajistit určitou komplementaritu a zároveň pochopit eh, všechny jednotlivé stavební eh, prvky, které jsou obsahem těchto zpráv. Takže Horizont 2020 musí eh, rozlišovat eh, mezi jednotlivými prvky, ze kterých je sestaven především také v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. A teď musím říct závěrem, že se těším ještě na další stanoviska kolegyně kolegů. Toto jsou věci, kolem kterých se budeme scházet určitě vícekrát a budeme si to muset důkladně všechno navzájem vyříkat. Chtěl bych ještě říct jednu věc, chtěl bych říct ještě jednu věc vzhledem k institutu jednou z našich eh, starostí je, aby abychom se vyhnuli příliš velké koncentraci eh, výzkumu v oblasti inovací e, do e, nějakých omezených e, prostorů. Musíme pracovat formou tzv. KICS, musíme zajistit větší rozložení toho úsilí, zajistit, aby byli všichni zapojeni do těchto snah a aby všichni mohli těžit z těchto jednotlivých kroků i ty vzdálené oblasti Unie, protože to je cílem soudržnosti. Děkuji, paní paní kolegyně. A teď tedy eh, máme 11 žádostí o slovo. Přečtu vám seznam poslankyně a poslanců. Takže paní Gutierrez Contrinas, dvě minuty třicet, dvě minuty třicet pro každého, jinak se to prostě nepodaří všechno. Já si musím jenom požádat o slovo. Jde o e, systém diskuze. Já jako zpravodaj bych skutečně chtěl znát e, třeba stanovisko stínových zpravodajů z SNAD. E, chceme fungovat formou eh, spolupráce. Tady by mělo dojít k interakci mezi spravodají a stínovými spravodají u každé zprávy. Já chápu, že tady máme seznam řečníků, eh, nicméně ze strukturálního hlediska to nebude celé fungovat, pokud tady nedojde k interakci nejprve mezi spravodají a stínovými spravodají. Děkuji. Předsedkyně, já eh, tedy věci trochu vysvětlím, pane LR. Já mám tři stínové zpravodaje tady na seznamu, kteří požádali o slovo Ford, Van Instelroy a Johansson. Takže tito tři o slovo požádali. Ti ostatní stínoví zpravodaje ne. Takže paní Gutierrez, požádala ještě před začátkem našeho zasedání, zda by mohla stručně vystoupit, protože pak má e, jinde slyšení. Já myslím, že to pro ní můžeme učinit. Ona je ostatně vždy přítomná na našich schůzích, takže pokud souhlasíte, dáme jí na dvě minuty slovo a pak přejdeme ke stínovým zpravodajům. Opakuji, zapsali se na seznam řečníků tři. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já e, mám teď před sebou e, setkání s komisařem, nemohu postupovat jinak. E, musím říct, že se tímto programem zabývám již delší dobu, aniž bych zapomínala na sedmý program Ostatně si kladu otázku, co se s ním asi přihodilo. Mě by zajímala jedna věc. Jestli pak si tady vůbec uvědomujeme, že již jsme celou řadu problémů definovali v minulosti. Bereme je teď eh, nějakým způsobem eh, do úvah, zohledňujeme je, eh, jsou tady určité pozitivní věci, to ano, snažíme se určité věci integrovat, to jistě, ale já musím říct, že nebudu uh, hovořit pouze pozitivně, chci především zmínit ty věci, které mi dělají starosti. Uh, souhlasím s paní kolegyní Madurel, uh, lidské zdroje, a finanční zdroje, to jsou velké problémy. Ono tady ostatně došlo ještě k zhoršení, protože došlo k určité decentralizaci, která nebyla předvídaná v počátku eh, a pan Baroso postupoval svévolně vlastně, aniž by se s kýmkoliv poradil. Došlo k takové fragmentaci, co se týče této oblasti. Není tady vlastně takový nějaký eh, eh, transversální přístup a proto z oblasti výzkumu lecos vypadlo. Dále e, mezi těmi e, určitými finančními e, obálkami a projekty byly vztahy, ovšem tady vlastně se ten vztah rozbil a ti, kteří potřebují určitou odbornou přípravu, tak se vlastně musí připravovat v rámci projektu. Myslím, že v této oblasti jsme teď v takové slepé uličce, co se lidských zdrojů týče. Ne? Poučili jsme se, neděláme to jako jinde, třeba ve Spojených státech a proto jsme museli začít dovážet e, vědecké pracovníky, konkrétně z Ázie a odinut, e, pokud chceme udržet alespoň přibližně ten počet, který, e, kterého máme zapotřebí. potřebí. Další věc, tato decentralizace nám vlastně neumožnila ten sedmý rámcový eh, program eh, realizovat eh, a Táži se, zdali je tady vůbec nějaká soudržnost. Celá řada kritérií se tak trochu začíná rozvolňovat. E, ostatně si myslím, že otázku excelence bychom měli asi uchopit trochu e, pevněji. Mně to nepřipadá dostatečně e, rozpracované. Ten koordinační program, ten by si zasloužil také více prostoru Hovoříme ostatně o určitém potenciálu, eh, co se univerzit týče a jejich eh, kompetencí. I když je to trochu omezené, tak bychom to měli maximálně využít. A pak je tady řada dalších otázek, eh, které se vůbec neberou v úvahu. Děkuji paní Gutierrez a pan kolega Ford. Já paní Ford. Děkuji. Budu stručná. Když se tak eh, zabývám to, co řekla paní Madura, to bylo velice případné ohledně rozsahu rozpočtu, také eh, souhlasím s Kristianem, musíme to probrat s MM F a věnovat se tomu více. Vy jste dobře hovořila o nutnosti vyváženého rozpočtu, o e, významu těch dlouhodobých cílů a e, jejich zohlednění. E, potom k těm hlavním cílům. Ano, musíme zajistit větší odpovědnost, ale já si tak kladu otázku, k čemu nám budou určité cíle. Někdy třeba v oblasti patentů, když bychom eh, určité věci, na určité věci čekali, tak eh, zase to oddálí eh, to sdílení. Tam je to třeba vyvážit. K té excelen, otázky excelence paní Kave to řekla velmi příhodně. Tato, tento požadavek se musí objevovat ve, třech, ve všech třech pilířích, například v tom vedení eh, v průmyslové oblasti, tam by se měly více podílet i univerzity. A pak eh, také ještě je tady otázka tzv. Stairways to Excellence. Ohledně účasti jako takové musíme víc udělat proto, aby se podílel soukromý sektor, ale pro malé a střední podniky především je eh, také otázkou E, že se za věci musí platit. Já za svou frakci hovořím jako jediná, takže mi dovolte více času. V mém regionu se teď celá řada podniků zavírá, protože komise e, vlastně rok otálela s placením e, nějakých prostředků a ty malé a střední podniky, pokud se účastní těchto programů, musí dostat zaplaceno, jinak je to položí na kolena pak eh, samozřejmě je to otázka toho, jak využívá Eh, finanční prostředky institut, on má velmi eh, dobré cíle, ale jak se mu podaří eh, ty peníze opravdu účelně používat. Pak je tady ještě otázka nákladů na výzkum a na vědu. Paní Cavalio velmi dobře říká, že by některé náklady na zařízení mohly být přesunuty do přímých nákladů. Ukáže se, zdali to pomůže pomůže či nikoliv. Musíme se těmi náklady více zabývat. Já jsem přesvědčená, že i s kolegou Ellerem to zvládneme. Děkuji. Grazie. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Johnson. Fru ordförande, kollegor, jag är... Ehm, Paní předsedkyně, eh, vážení kolegové, jsem eh, stínovým zpravodajem a mám několik obecných připomínek eh, k této diskuzi. Musím říci, že je dobré, že diskuze je vedena tak otevřeně mezi zpravodaji i stínovými zpravodaji. Každý se může zapojit a Myslím si, eh, že do značné míry tady panuje konsenzus a zmínil bych se o některých věcech z pohledu naší frakce. Nejprve tedy k rozpočtu. Tady si myslíme, že by měla existovat možnost prostředky pro vědu a výzkum zvýšit, stejně tak jako pro inovace. A myslím si, eh, že to bude pozitivní. Diskuze s kolegy z jiných výborů, tedy z rozpočtového a z výboru REGI, jasně musí poukázat na to, jak tento program může přispět k hlavním cílům eh, strategie Evropa 2020, protože tento program eh, ten má také přispět k řešení stejných výzev a měl by přinést eh, Evropě větší pokrok. Potom další věc. Potřebujeme eh, více účastníků a to souvisí také s diskuzí o politice soudržnosti, o strukturálních fondech. Musíme vytvářet synergie a já jsem eh, dříve také působil v oblasti strukturálních fondů a programů pro podporu inovací. A vidím, eh, že jsou tady možnosti pro synergie. Strukturální fondy k tomu mohou přispět. Eh, mohou přispět ke strukturám, k vytvoření struktur a výzkumný a inovační program také může zvýšit excelenci v oblasti výzkumu. Důležité je, aby i nové členské státy se mohli více zapojit do eh, vědeckých a výzkumných programů. I malé a střední podniky musí být zohledněny, musí mít možnost se zapojit a musí být také posíleno postavení žen v rámci výzkumu a vývoje tohoto programu. Pokud jde o EIT, tak eh, souhlasím eh, s tím, že je dobré vytvořit možnosti pro institut, tedy aby mohl volně působit, ale je samozřejmě také důležité položit si některé otázky, tedy například, jestli eh, je tam dostatečná kapacita, jestli je možné tu, ty aktivity natolik rozšířit. Myslím si, eh, že bychom ty možnosti měli zvážit také s ohledem na mm, možné zjednodušení programu. Musíme snížit byrokratické břemeno v rámci tohoto programu, aby malé a střední podniky měly větší možnosti, protože e, pokud e, tady tady máme globalizaci a velké podniky, tak samozřejmě je to možné e, přesunout i do malých a středních podniků. I oni by měli mít možnost se účastnit výzkumu. Pan Eller? Já bych chtěl jenom eh, stručně zareagovat, protože eh, budeme, protože máme eh, návštěvu důležitých hostů a my bychom chtěli položit i několik otázek. A já mám následující otázky. Za A. Už jsme tady často diskutovali o definici malých a středních podniků a mě by zajímalo, jestli komise chce nalézt hm, nějaký jiný přístup, kde by tady byla eh, definice specifická podle jednotlivých odvětví. A eh, vím, že takové návrhy už tady byly, potom TRC. Máme tady různé změny vědeckého institutu, eh, máme tady tu jadernou část jader, jaderné oddělení. Mě by zajímala, jaká je tady budoucnost, jaké budou hlavní uh, úkoly. Další otázka, to se vztahuje k inovacím. Už jsem to zmínil předtím. Eh, program eh, zatím je strukturován v pilířích a to je v podstatě praktické, protože zažádáte o nějaký vědecký program a potom se účastníte toho programu a potom jsou tam um, oddělené um, proudy, které se týkají inovací, a, ale inovace v praxi funguje trochu jinak. Tedy je to tak, že z výzkumného projektu se stane projekt inovací a um, komise se vyjádřila poměrně věrohodně že vlastně eh, tady má být vytvořeno propojení mezi vědou a inovací. Ovšem v životě nejde o tu teorii, ale jde o praxi, o to, jak to prakticky dosáhnout. Jak si to máme na základě logiky tohoto programu do budoucnosti představovat? Bude inovace představovat nějaký vlastní pilíř, o který je požádáno závěrem, nebo eh, jak to tedy má fungovat? Neměla by ta část inovací být ne vyhraněná, ale nemělo by to být spíše horizontální téma, kde aspekt inovací už by od samého počátku byl eh, součástí eh, žádosti o podporu. To je velmi zásadní otázka, která se týká jednak pravidel účasti a jednak také otázky, jak ten program v praxi vedle té teorie bude prováděn, i prakticky tedy, aby byl úspěšný. A poslední otázka se týká strukturálních fondů. Už jsme o tom mm, hodně diskutovali a myslím si, že Evropský parlament k tomu bude mít návrhy. Ovšem komise se na to téma zatím vyjadřovala eh, spíše eh, málo a nás by zajímalo, eh, co komise tady chce předložit, jak to chce spojit, ten horizont a tyto, tyto věci. Jak byste to chtěli realizovat konkrétně? Děkuji, pan Van Nistelrooy. Děkuji, paní předsedkyně. Jen velice stručně nástín toho, co si o tom myslím. Je tady dobrý úmysl, který předzala paní Madurel. A sice promyslet eh, všechny ty tři ty pilíře. A to je velice obtížné, protože máme těžkou krizi, při které je třeba co nejefektivnější eh, obracet každé euro a vydávat. A máme tady dvě věci, eh, kterých, o kterých chci hovořit. Za prvé, jak se stavět k inovacím. Pokud chcete dosahovat excelence, tak eh, se toho musíte držet v eh, výzkumu, aplikovaném výzkumu, výzkumu a, a všude jinde. Pokud nejste ovšem schopni to přenášet do průmyslu na partnery ve vašem regionu nebo jinde v Evropě, tak děláte znovu chybu protože je třeba eh, vybrat si nějakou pozici z horizonu. Podívejte se, eh, Evropa se snaží být stále konkurenceschopnější, takže snažte se to promítnout do vzdělání eh, lidí a do výroby. Nikdy nemůžete říci, že z horizonu zorganizujete celý ten řetězec. Mus, umění spočívá v tom zapojit, aktivizovat ostatní do toho řetězce v horizontu. A tady bych řekl něco o tom schodišti k dokonalosti. Když si to člověk čte, tak je to eh, hodně vágní. Musíte se zamyslet nad tím, co každá eh, země ve svém partnerském eh, kontraktu v roce 2013 stanoví. Co bude závazkem mezi Evropskou komisí a členskými státy, které používají strukturální fondy? Potom můžete říci, který členský stát, ve kterém regionu, v, kterou, v které univerzitě uh, udělá za specializaci. Je třeba eh, to samozřejmě konkrétně vyjednat, stejně jako vyjednáváte o strukturálních fondech v rámci nějakých obecných pravidel. Můžete si, eh, můžeme si říci, že nějaká země A si zvolí eh, více klasickou infrastrukturu, země B pro výzkumnou infrastrukturu. A potom je třeba mezi Evropskou komisí, členskými státy a mm, dotyčnými stranami to doladit. Já bych rád, aby to tady bylo rozpracováno Podívejte se například na TUT, EIT, eh, e pardon. Musíme tady eh, zaznamenat určitou evoluci, nikoli revoluci, abychom to příliš zvětšili eh, rychle. To asi komise nikdy nechtěla. Tento výbor vždycky zachraňoval EIT, i když byl pod velkým tlakem. Protože říkal, že je třeba to navázat na průmysl. Průmysl je velmi důležitý partner. Já si myslím, že vůbec nebylo marné to nechat prvních pár let vy, eh, vyrůst, ale teď je třeba konkrétních iniciativ eh, průmyslového rozvoje. A vůbec bych neřekl, že by 50% eh, od EU a 50% o průmyslu bylo zběsilé. Ne, tak by to bylo dobré. Bylo by opravdu vhodné peníze ze soukromých zdrojů do toho zapojit prostě rozhazování eh, peněz to se děje akorát eh, s Mikulášova pytle před Vánoci, ale jinak v realitě to eh, si na tom zbytkat takhle nemůžeme. Děkuji a teď má slovo kolega Cukalas. Děkuji, paní předsedkyně. Tahle debata byla velice zajímavá a není pochyb, že všichni kolegové vycházejí z textu, pana fan, eh, z textu který právě eh, popsal pan Fanistro eh, jako takový výtažek, abstrakt. To je pochopitelné. Pravodové k těmto skvělým textům mají k dispozici konkrétní čísla a fakta kterými eh, se popisuje eh, pozice Evropy na světové scéně. Možná, že nevědí ostatní, eh, jak si na tom Evropa stojí globálně, ale dostáváme jenom poměrně kuse informace. Mě by zajímalo, jestli jsme první nebo poslední, jestli Lisabonská strategie uspěla nebo naopak neuspěla. Tyhle informace k dispozici nemáme. Ještě než se uh, pustíme do té debaty, tak bychom tohle měli vědět. Je skvělé, že tady máme generální ředitele pro výzkum. A bylo by asi dobré dostat nějaký dokument, mm, který nemusí uh, obsahovat všechnu moudrost světa, ale rád bych věděl, jak si na tom stojíme oproti ostatním a co se děje v oblasti výzkumu a vývoje. Víme, jaký podíl má Evropa víme, co je naší silnou stránkou. A hodně se toho často říká o, o těch kicks. Máme tady tři a uděláme z nich šest. Američané jich mají 150, neříkají tomu eh, znalostní a inovační komunity, ale eh, říkají tomu regionální inovační komunity. Mají jich 150 ještě jednou a jeden eh, z našich kolegů se ptá, víme opravdu, co tyto komunity dělají pro náš průmysl? A pan Lamberts tady o tom také hovořil, pan Van Protože regionální inovační rada v Kansasu Eh, která se například eh, zabývá leteckým eh, průmyslem, je tamním zaměstnavatelem 20% všech lidí tamních. A průměrně platí 165 tisíc, zatímco průměrný plat je tam 45 tisíc dolarů. Takže tyhle věci je třeba pozjišťovat. Já se obávám, že nevěřím úplně těm vizím Horizontu 2020. Před dvěma lety jsme tady měli vizi a teď se z toho stal horizont. Ale já tomu prostě nebudu věřit, pokud nám někdo neřekne, kde teď jsme, jaký dopad to má na trh. Má to takový dopad, jako by to mělo mít. Takže paní předsedkyně, možná, že byste do toho měla vstoupit a, a zajistit, aby se na tohle odpovědělo. Děkuji. Děkuji a teď kolega Merkis. Eh, kolegyně. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji i eh, kolegyni zpravodajce za skvělý pracovní dokument a ostatním kolegům eh, za to, že jsou si jistí, že tohle nakonec bude úspěšné. Já jsem si stejně jistá, že to bude úspěšné, ale Jde o to, že musíme učinit určité volby a chceme všechno. Chceme dokonalost, chceme malé a střední podniky do toho být zapojené, chceme inovace, chceme, aby fungoval trh v tom. Chceme hledat eh, řešení velkých společenských výzev a to je všechno pěkné, ale pokud chceme všechno, tak nakonec nebudeme mít nic. A to chci ještě jednou zdůraznit, je třeba si něco zvolit. Všichni eh, tady odříkávají svá eh, přání a my tady ale neděláme žádnou volbu konkrétní a to je velice důležité. Je třeba si zvolit něco. Takže musíme si stanovit priority, za druhé nalézt synergie a za třetí musíme se snažit posouvat se směrem nebo tlačit na výsledky. Nejlépe měřitelné. Už jsem hodně hovořila o, o eh, tom, že třeba si stanovovat priority. A je takovým stanovením volby, když tady hovoříme o šesti velkých společenských výzvách a všech dalších našich zprávách, připomenu zprávu o inovační unii, jsme si stanovali tři velké společenské výzvy a ty se nám pořád vrací. Ať už je pojmenujeme jakkoliv. Pokud tady nakonec přidáme další tři, tak nakonec jich budeme 20. A nebudeme hledat eh, synergie. Ano, kolegové, inovace to je horizontální otázka, měly by být opravdu všude. A proto bychom se opravdu měli pokusit to zachovat, aby to bylo jednoduché a zaměřené na výsledky. Jaké synergie všichni chtějí? Synergii mezi všemi fondy a Evropskou unii, ať už to jsou eh, Fond regionálního rozvoje, strukturální fondy nebo eh, zemědělská politika. Ale nezapomínejme, že chceme také synergie mezi národní politikou, regionální, provinční politikou eh, a Evropskou unii, protože ty se rozcházejí. A kdyby mezi nimi synergie byly, tak by nás to opravdu někam mohlo dovést. Když se na to podívám, tak také vidím, že je tady riziko nevyužití synergií mezi těmi instrumenty, které máme. Například EIP eh, e a, a ty kiksy, ty kiky, pardon, a, tak některé by mohly být specificky eh, zaměřené na informační a komunikační technologie a infrastrukturu, a, ale my tady všichni hovoříme víceméně o tom tež. Prostě vždycky nakonec a, eh, jde o jedno. A v neposlední řadě výsledky ty eh, musí být měřitelné a efektivní. Často času vidím tady zmínku o, o eh, technologických službách. Pokud budeme hovořit o konkrétních technologiích, budeme vybírat konkrétní nástroje a pokud eh, chceme bojovat s velkými společenskými výzvami a chceme dosahovat výsledků a nezvolíme Eh, ty instrumenty, tak to si myslím, že je velice důležitý eh, přístup, který bychom měli zachovat v tom horizontu 2020. To bychom měli mít na paměti. Děkuji, pan Gladbech. Nebo říká paní předsedkyně. Takže tím se dostáváme na závěr eh, seznamu řečníků. Pan s tím jsem skončila tedy se stínovými zpravodaji a teď všichni ostatní, kteří požádali o slavy. Suzan Čízaj, prosím. Děkuji, e, paní předsedkyně. Já se mohu určitě připojit ke všem, kteří přivítali tento program Horizont 2020. Je to Eh, aktuální návrh, dobře načasovaný návrh pro sjednocení a zjednodušení. A co se rozpočtu týče, tak také sdílím názor kolegů. 80 miliard eur to je skutečné minimum, pokud chceme vůbec věřit ve budoucnost rozvoje a výzkumu. Měli bychom také dobře definovat priority v následujících měsících a alespoň 80 miliard eur na tyto činnosti budeme potřebovat, musíme na tom trvat. Jak už jsem několikrát řekla, nehovoříme pouze o nějakých konkrétních členských státech. Chtěla bych vás informovat, že došlo k velice zásadní rozpravě koncem listopadu loňského roku a panu Janu Smysovi bych chtěla poděkovat za jeho otevřený přístup. Hodně jsme se dozvěděli o záměrech komise, která chce dělat mnohem víc eh, v začlenování nových partnerů, prosazování nových technologií, rozvoje a nových struktur napříč členskými státy. A já bych od komise chtěla slyšet ještě víc, jak všechny tyto záměry se dostaly do programu. A další otázku, kterou bych chtěla zmínit, eh, je, další otázkou je tedy přístup k finančním prostředkům ze strany malých a středních podniků. Zdali se zjednodušil. Tady bych také uvítala nějaké konkrétnější informace. Třetí téma. Regionální programy, které vyvstaly z sedmého rámcového programu, to teď bylo přesunuto do politiky soudržnosti. Tyto dvě oblasti jsou nicméně dost odlišné, co se týče kritérií pro přístup k finančním prostředkům. A o těchto věcech bych také ráda slyšela mnohem více. Čtvrté téma. Pilíře Horizontu 2020 my jsme tady eh, diskutovali o pilíři výzkum. Eh, máme Evropský, Evropskou radu pro výzkum, máme eh, institut a bylo zmíněno řada dalších věcí. Já bych ráda slyšela o jasném vymezení vlastně e, těch e, jednotlivých mandátů a činností, e, protože jsou tady různé dotace ze strany všelijakých dalších subjektů a to mě vede k řadě dalších dotazů, které si ještě nechám na později. Děkuji, kolega Kastý. Kolegyně Kastýl, děkuji, paní předsedkyně. Blahopřeji Eh, zpravodajům eh, k otázce Horizontu 2020. Blahopřeji všem, eh, kteří jsou v první řadě a v první linii zodpovědní za tuto zprávu. Jde tedy o velký projekt rozvoje výzkumu a inovace. Program, který vlastně na hradí sedmý rámcový program a všechny další tohoto typu. Dnes jsme na, ve fázi e, obecné rozpravy a následně budou e, na pořadu dne rozpravy k jednotlivým e, zprávám již konkrétnějšího charakteru. To se nedá směšovat. Pokud dovolíte, pár připomínek ke struktuře, k nástrojům účasti a Eh, teď tedy konkrétně ke struktuře. Ono už to ostatně také zaznělo. Hovoříme o určitém trojuhelníku znalosti, výzkum, inovace, eh, vzdělávání. To je dobré. A eh, myslím si, že v tomto směru komise zacílila správně ale myslím, že parlament tady má ještě určitou, eh, určité manevrovací pole, aby věci upřesnil. Co se týče třeba podpory inovací, o tom se hovoří eh, o dokumentu Horizont 2020, ale ne zcela jasně. Ono tomu není tak úplně rozumět. Není eh, možné dost pochopit, jaký je rozdíl mezi inovacemi a výzkumem. Ale to je přitom rozdíl, který je zcela zásadní účast jednotlivých aktérů na tom procesu inovace eh, bude mít nepochybně důsledky eh, pro eh, procenta finančních prostředků. To je něco jiného, než když jde o předvádění prototypů a tak dále. A ještě k tomu terciálnímu vzdělávání v tomto trojuhelníku. My víme, že všechno vlastně se odvíjí od toho Evropského technologického institutu. E, jde také o podporu e, té odborné přípravy, ale nezapomínejme na to, že je zapotřebí, aby i doktorandi byli podporováni velice konkrétně a nesmíme e, zapomínat i na další. A těm, k těm Eh, nástrojům účasti. Buďme obezřetní. Eh, je trochu eh, třeba rozdělovat, podporujme pouze ty obrovské, rozsáhlé projekty, podporujme i ty menší, které umožní účast malých a středních podniků. A ještě kritéria účasti, to je další otázka. Tady se hodně věcí zlepšilo, hodně věcí se zjednodušilo ale i tak přetrvává celá řada otázek, které zůstávají nevyřešeny. Je třeba zvýšit platby za práci odvedenou v rámci těch konzorcí. Eh, vědecká, eh, obla, vědecká komunita toto očekává. Děkuji každopádně za to, co bylo vykonáno. Děkuji vám, na řadě je pan Kelly. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že tuto diskuzi shledávám velmi praktickou a velmi vzrušující. Je to dobře. Eh, máme tady Horizont 2020, ale eh, parlament chtěl eh, mnohem víc, 200 miliard. My potřebujeme ty peníze použít dobrým způsobem. Za prvé, Eh, pokud se jedná o 3 HDP pro eh, výzkum a rozvoj, tak je zapotřebí, aby se více lidí výzkumu věnovalo a komise hovoří o nutném eh, navýšení o milion vědeckých pracovníků. To je zapotřebí jasně sdělit členským státům, které si musí uvědomit, že je třeba, aby tyto lidi vyškolili. Další věc, celá řada Eh, řečníků, konkrétně kolegové Lambert a van Wistelroy, řekli, že eh, výzkum a průmysl musí být propojeny. Průmyslová eh, subjekty budou podporovat výzkum pouze, když z toho poplynou konkrétní výstupy. Tady se věci eh, bohužel často nerealizují, protože nejsou jasně viditelné ty praktické výstupy. Pokud tady bude propojení mezi průmyslem a univerzitami, tak je zase mnohem větší šance, že inovace bude možná, že budou možné eh, pracovní příležitosti, inovace a tak dále. Další věc, je tady velké množství e, produktů, které jsou vyráběny na základě výzkumu v Evropě někde úplně jinde. A my bychom měli zajistit, aby tady byl evropský e, patent, který by umožnil i v krátkodobém a především v dlouhodobém horizontu to, aby výrobky vyplývající z výzkumu e, evropského byly také evropskými výrobky. Eh, Vicky hovořila o tom, že malé a střední podniky nedostávají prostředky, byrokracie musí eh, zmizet. Eh, Je třeba, aby tady byly praktické výstupy z výzkumu, aby ty malé a střední podniky mohly díky tomu profitovat, rozšiřovat výrobu, zaměstnávat více lidí. Pak se také mluvilo o zvýšené nutnosti dbát na začlenění nových členských států. Jistě, pokud se hovoří o excelentní si, tak nemůžeme činit žádné kompromisy. A strukturální eh, a eh, fondy a fondy soudržnosti, ty jdou do těch nových zemí. Ale co se týče excelence, tam musíme jít za těmi nejlepšími, protože to bude pro nás dlouhodobě nejvýhodnější. Grazie, Mr. Kelly, Mr. Correira de Campos. Pan Cavada Campos. Obrigado, senhora presidente. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se zamyslet nebo zaměřit na hlavní priority, na ty volby, které musíme učinit, pro co se rozhodnout. Za prvé, jsme spokojeni, protože je k dispozici 80 milionů a jsou tady, tady ambice větších projektů, ale musíme si poradit s otázkou úspor um, v rámci vyjednávání. A otázka je, jakým způsobem eh, vlastně utlumíme tyto úspory, jak, je, jak to budeme kompenzovat a jak úspěšně eh, realizovat programy navzdory těm úsporům, úsporám. O tom hovořil i pan Eller, když hovořil o prioritách, ehm, hovořil o těch velkých projektech a já si myslím, že vyjednávání eh, o úsporách bude mimořádně důležité a budeme muset eh, zjistit, eh, jaké ty náklady za příležitost eventuálně budou a e, jak to bude vypadat, kde budeme muset se čeho vzdát. Takže ta diskuze o příležitostech bude také otázkou voleb, alternativních přístupů k různým programům, e, kde budou e, prováděny úspory. Samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale nemáme k tomu ještě žádný systematický přístup. A Komise se samozřejmě snaží eh, tedy udělat eh, studie posouzení pro všechny části toho programu, ale já si myslím, že něco takového nebude možné, takže to po komisi ani nechceme a proto o tom budeme muset opravdu podrobně diskutovat. A potom, pokud jde o EIT, tak eh, pravděpodobně mnozí kolegové už navštívili centrum EIT v Maďarsku, jako například i já a stejně jako ostatní kolegové jsem i já měl možnost navštívit eh, KIK, nebo TIK, pardon, a uh, hovořil jsem s ředitelem EIT. Ten říkal, že máme uh, nástroje, dobré nástroje k dispozici ale když, se, když navštívíte toto centrum, tak navzdory slovům eh, pana ředitele je to velice frustrující. Eh, v rámci KIX eh, ta návštěva byla poněkud optimističtější a myslím si, že ta rizika, která zde hrozí, jsou velmi vysoká, pokud to dobře nenastavíme. A teď už navazuje na to, co říkal pan Lambert a ostatní. S tím souhlasím. Děkuji. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem poděkovat kolegyni eh, Madure za její úvod. Máme málo času a proto je potřeba velmi eh, rychle zmínit ty zásadní rysy toho problému. Musíme to eh, projednat pokud jde o eh, zdravotnictví, tak je velký potenciál v oblasti eh, genetické terapie, ale jsou tady samozřejmě eh, etické problémy, které s tím souvisí a já bych chtěl apelovat na to, aby vedle technických aspektů byly zohledňovány také další aspekty. Máme mnoho nových možností, které se nám nabízí díky eh, výzkumem eh, genetického kódu, díky tomuto výzkumu a myslím si, že věda už pokročila velmi daleko, ovšem je nebezpečné nebo hrozí, že tyto informace by nás zároveň měly vázat k určité zdrženlivosti v dalším postupu, nebo mohlo by k tomu docházet. A my si musíme uvědomit, že tady je obrovský potenciál, že bychom mohli docílit velkého snížení nákladů, větší efektivity a to je důležité zvážit. Na druhé straně ovšem musíme zajistit také to, že výzkum nebude eh, směřovat směrem, který si nepřejeme, nestane se nebezpečný pro člověka. Musíme opravdu postupovat velice obezřetně a uvážlivě a musíme zajistit, aby informace díky genetice, získané díky genetice nebyly zneužívány a aby pokrok v oblasti eh, lékařství nebyl eh, tímto přiveden v vniveč. Musíme postupovat eh, velmi obezřetně, zvažovat jednotlivé věci, hodnot, rizika a musíme také přihlédnout k tomu, že nebezpečí vzniká například chybným chováním těch, kteří jsou do toho zapojeno, Eh, ne všechno řídí geny, někdy i ten dotčený člověk může způsobit eh, určité důsledky a je potřeba, aby tato problematika byla eh, nahlížena z obou směrů. Jednak samozřejmě musíme více podpořit ten výzkumný potenciál, ale na druhé straně si musíme uvědomovat, jaké jsou naše etické povinnosti. Nesmíme jednat příliš ukvapeně. Pan Weber, děkuji. Jeden příklad Eh, pana Prodyho a já bych se chtěl zaměřit na jednu jedinou věc během celého mého příspěvku, která je pro mě velmi důležitá. Jde o prostor v rámci Horizontu 2020. Ehm, navrhuje se tady 1 eh, milion 700 tisíc euro do roku 2020 a definice tady pokrývá podporu pro inovace a technologie velmi výraznou podporu, která by měla zajistit nezávislost Evropy a také podporu výzkumu systému eh, vesmírného dohledu, především pokud jde o ochranu eh, našich eh, satelitů proti různým rizikům. Rozpočet, který se týká vesmíru, je stabilní v tom na současném návrhu ve srovnání s tím sedmým programem, ale musíme opravdu dávat pozor, aby takový také zůstal. Musíme dbát na to, abychom si ho uchovali. A je potřeba dát také pozor na to, aby nás komise ujistila, že program budoucí eh, bude ambicioznější než ten sedmý, pokud jde o technologie vesmírné dopravy a výzkumu. Chybí tady eh, jedna eh, věc, která je velmi zásadní a to bychom mohli nazvat udržitelný prostor, který vlastně překračuje pouhý dohled nad eh, některými eh, troskami, eh, nakládání s odpadem a optimalizace vesmírných stanic k těmto účelům a potom také využívání udržitelných energetických zdrojů, solárních panelů například z vesmíru. Pokud jde o podporu příští služby agentury KMS, pokud jde o dohled nad klimatickými změnami, tak v kapitole pro klima a efektivitu eh, zdrojů a v te, tedy v, zde tady není eh, vyhrazena žádná konkrétní částka na tyto účely. Je tady nejasnost v tom, jak bude tento program v dalším finančním období financován. Je to problematické i nadále a jako mý předchůdci nebo předřečníci bych chtěl upozornit, že částka eh, určená pro Galileo eh, tady také není konkrétně zmíněna, takže já bych byl rád, kdyby komise tyto různé věci blíže popsala nebo vysvětlila, jak tomu hodlá přistupovat. Děkuji. Máme ještě dva další příspěvky. Paní Niebler a potom eh, ještě další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručná, abychom si mohli vyslechnout i komisi. Děkuji kolegyni Madurel za pracovní dokument, který považuji za velice užitečný pro naši eh, diskuzi a srdečně děkuji všem kolegům, zpravodajům, stínovým zpravodajům za všechny příspěvky. Mám dvě připomínky. Eh, jednak eh, se domnívám, že Zásadní směr tohoto programu i jeho struktura jsou v pořádku. Myslím si, že vidíme, že komise se drží určité linie eh, Evropa 2020, potom iniciativa Flagship a Horizont a tak dále. Takže vidíme tady skutečně takovou základní linii, eh, také eh, tedy v tom, jak má vypadat věda a výzkum v Evropě, inovace a tak dále. A vítám také tu strukturu a snahu spojit inovace a výzkum do jednoho programu. To mi přijde velmi dobré. To, co tady říkali kolegové k rozpočtu, rozpočtu k tomu navrhovanému rozpočtu 80 miliard, to není zase až tak závratné číslo. Paní Madurel to tam jasně také zmínila ve svém pracovním dokumentu a uvádí, že ve skutečnosti, když spojíme všechny tyto programy, eh, tak eh, máme navýšení 6% pro eh, výzkum a inovace a to opravdu není závratné. Já bych se tedy chtěla zeptat komise, jak zamýšlí v další, v dal, v další um, přidělováním prostředků, jak by to chtěla nastavit, protože tady budeme mít stále více uh, států a 3% HDP by mělo jít právě do výzkumu a když k tomu přihlédneme, tak eh, v Evropě eh, toto vůbec nedosahujeme. měli jsme 1,8% v minulosti a v roce 2010 podle mého názoru založila jsem si někam ta čísla, tam to bylo 2% v roce 2010, takže to bylo navýšení o žádná celá 1,4% eh, za 10 let. A pokud budeme pokračovat tímto tempem, tak nevím, kdy se nám podaří dosáhnout těch tři ty 3%. Takže co si o to myslí komise? Sdílím eh, to, co říkali kolegové, kteří se kriticky vyjadřovali eh, k Evropskému institutu pro inovace a technologie. Eh, myslím si, že to bychom měli ještě podrobně probrat, jestli ten rozpočet, který na to má být věnován, je zamýšlen i pro další rozvoj. Já velmi se přikláním k rozvoji vědy a výzkumu a některé věci tady byly iniciovány a pokud to přechápu vědce, tak eh, to je něco velmi důležitého pro evropský výzkumný prostor a proto je velmi dobré, že u ERC budou výdaje zdvojnásobeny. Pokud jde o vědu a inovace, tak tam musíme ještě přidat. Potom kolegové tady už eh, hovořili i o malých a středních podnicích a já si myslím, že to je také důležité. Musíme zvážit, jak je efektivněji podílet na dalším programu. Už tady padly určité úvahy a já bych byla ráda, kdyby komise to ještě více přiblížila. Potom modely PPP, eh, ano, dobře, ale co je ten nový eh, nástroj eh, na vědu a výzkum a ty další věci, tam tomu úplně nerozumím. Co v tom návrhu tím myslíte? Byla bych velmi ráda, kdybyste nám poskytli konkrétnější informace abyste více pohovořili o soukromém sektoru a o tom, jak může být zapojen, jak může být zapojeno více malých a středních podniků. To jsou věci, které jsme velmi kritizovali v rámci toho sedmého eh, programu. Grazie, i kolega Kanča. Děkuji, kolega Kanča. Děkuji, paní předsedkyně. To je skutečně velké téma. Je to E, něco, co je skutečně zásadního charakteru, pokud nám jde o růst. A proto je dobré, abychom vypracovali vyvážený, kvalitní dokument a tomu musí předcházet zásadní rozprava. E, paní Madurel, já sedím zde. Chtěl bych se vyjádřit k tomu, co jste řekla. A byl bych velmi rád, kdybyste mě vyslechla. Ano, ano, vidím, že jde káva. Každopádně, jak jsem řekl, byl bych rád, kdybyste eh, vyslechla moji prozbu. Eh, neměla byste se bát těch eh, partnerství soukromého a veřejného sektoru. Tady hovoříme o takové zásadní věci, především v této době, v době krize. Je to svým způsobem kompas, který nás z ní může vyvést. Je to dobré, aby se soukromý sektor účastnil a ten se účastní, pokud v tom nalezne svůj zájem. Pokud tam bude přítomen, tak to znamená, že jsme vytvořili něco, co je zajímavé. Jedná se o mechanismus, který slučuje ty prvky soukromého sektoru a veřejného sektoru a můžou se znásobit zájmy všech. 80 miliard není až tolik, eh, pokud se na to podíváme z jedné strany. Ale na druhé straně je třeba vnímat eh, tuto eh, sumu v širším kontextu, v kontextu právě i partnerství soukromého a veřejného sektoru a najednou si uvědomíme, že máme mnohem širší škálu projektů, z projektů s velmi konkrétními cíly. Věřte tomu, věřte tomuto principu, protože Samozřejmě je tady otázka výzkumu, tam se e, v tom prvotním výzkumu, základním výzkumu e, angažuje veřejný sektor, ale pak je tady trh a e, tam, až se na to podíváme z té či oné strany, se jedná o partnerství soukromého a veřejného sektoru. To je třeba aplikovat jako princip a nebát se toho. Já jsem váš dokument četl, vyslechl jsem vám a mám pocit, že jste tak trochu váhavá, co se této věci e, týče. A musím říct, že oblast kulturní už není součástí priorit. To znamená, že se to opravdu nikde znovu nezmíní. Takže děkuji. Děkuji vám, pane Kamčane, paní předsedkyně. A teď se obracím ke generálnímu řediteli DG Výzkum. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Byla to živá, bohatá diskuze. My chceme poděkovat všem za velmi zajímavé připomínky a především poděkovat paní Madurel, panu Ellerovi, a e, dalším, paní Karvalo, Matias a všem ostatním, kteří si vzali slovo. Eh, chtěl bych především poděkovat paní Madurel za návrh zprávy a za skutečně velké úsilí, které vyvinula, aby věci byly na stole včas. Čas je zásadní, abychom umožnili rychlé přijetí eh, tohoto návrhu. Myslím, že zpráva je dobrým výchozím bodem a jsem osobně velmi rád, že eh, se zpráva vyslovuje poměrně kladně k myšlence Horizontu 2020. Je tady celková schoda ohledně strategie přístupu, e, formy. Je tady opravdu do značné míry schoda e, e, stanovisek mezi návrhem a zprávou paní Madorel. Paní Cukor hovořila ještě o určitých dalších krocích. Ještě než budeme diskutovat o tomto návrhu, tak je třeba si říct, kde Evropa stojí, jak si stojíme vůči svým konkurentům, zdali dost dáváme na výzkum, zdali máme dost výzkumných pracovníků, podniků, zdali máme dost inovice a tak, inovace a tak dále. My samozřejmě jsme učinili velkou e, analýzu ex ante, také jsme e, pro, e, analyzovali ty scoreboards a chci vám tento dokument předložit znovu, možná ústně, možná v písemné podobě. E, opakuji, my jsme opravdu analyzovali velice bedlivě, kde Evropa e, se nalézá předtím, než jsme přišli s horizontem 2020. Paní Niebler eh, to řekla. Nejsme ještě tam, kde bychom měli být. Na konci roku 2010 se jednalo o 3% HDP, jak řekli šéfové státu a vlád, a jsme na 2%. Nemáme dost eh, pracovníků ve výzkumu, eh, nemáme dost produktů high-tech v našem vývozu. Prostě jsou tady stále ještě problémy, co se týče přenosu znalostí mezi akademickou oblastí a průmyslem. Musíme se tedy zabývat těmito eh, eh, oblastmi především a na ty se také náš návrh Horizont 2020 soustředí. Eh, byla tady zmíněna celá řada věcí během rozpravy. Nejprve tedy rozpočet. Věnovala se tomu i paní Madurel. Pan Lambert a řada dalších hovořili o tom, že je třeba e, zajistit růst a e, podporovat prorůstová opatření. Nemůžeme zajistit konkurenceschopnost Evropy na základě úsporných opatření. E, samozřejmě v této souvislosti se hned mluví o výzkumu a inovacím. A proto také zpráva Odyho ze září na plenárce přijatá se hovoří tedy o prostředcích pro Horizont 2020. Je to silné sdělení směrem ke komisi, silné sdělení směrem k radě, protože nakonec to bude právě ten rozpočet, který bude znamenat rozdíl. Když hovoříme o rozpočtech a přerozdělování, tak já musím říct, že jsem zaznamenal celou řadu výrazného, pod, výrazných podpůrných prohlášení ohledně Evropské eh, rady pro výzkum a další z vás eh, Eh, hovořili také o eh, Marie Curie Actions, o tom, že to, to není nástroj, který dostává dost prostředků. Eh, jsou tady ještě další oblasti, které byly identifikovány jako oblasti, které by si sloužily více zdrojů. Samozřejmě, že celá řada z vás zdůraznila nutnost eh, správně vydávat eh, prostředky pro Horizon 2020. Jsou tady různé finanční nástroje, eh, kapitové financování a další. Když se podívám na Risk and Finance Facility, tak toto na základě nezávislé studie má pákový efekt 15. To znamená, že každý, každé euro z komunitárních zdrojů je zvýšeno 15krát. Pak je tady eh, Erika Mann, jedna z vašich bývalých kolegyň, která se před několika měsíci tedy právě pochlubila zprávou v této oblasti. Takže tyto finanční instrumenty eh, jsou také dobrými nástroji pro zvýšení pákového efektu. Ale pak je tady ještě partnerství soukromého a veřejného sektoru a další, které již ze své definice e, toto mohou také podpořit. E, já jsem se před nedávnem e, zúčastnil slyšení, které se zabývalo vlastně úspěchem Jetis a musím říct, že pákový efekt je pro nás důležitým nástrojem i v oblasti horizontu 2020. Několikrát tady zazněla také otázka společenských věd a ve zprávě paní Madurel je položena otázka, proč se tady vlastně e, spojuje e, tato oblast s bezpečností, zda by to nemělo být oddělené. Náš přístup vzhledem k společenským vědám je následující. My bychom chtěli zajistit mainstreaming, e, protože si myslíme, že společenské vědy mohou představovat opravdu velmi velký přínos pro řešení našich problémů. Hovoří se eh, o stárnutí obyvatelstva, o dalších těchto věcech. Eh, musíme tedy zajistit, aby i eh, na společenské vědy bylo zajištěno dost prostředků ale vy vidíte, že je to tedy spojené s bezpečností pod stejným názvem, když hovoříme o e, kyberbezpečnosti, o terorismu, o bezpečnosti občanů, tak je zcela jasné, že naše společenská řešení e, jsou s tím propojená. Původ terorismu musí být zkoumán i z hlediska společnosti, i z hlediska společenských věd a toho, jak tyto vědy mohou při zpět k řešení eh, těchto problémů. Takže z našeho pohledu je tady eh, opravdu logika v tom spojení eh, v horizontu 2020 otázky společenských věd a dalších velkých témat. Eh, ty klíčové cíle. Musím říct, že to je poměrně novum. Eh, je to v našem návrhu 20, eh, Horizont 2020. Jsou to ukazatele, které jsme identifikovali, které pak umožní snadněji analyzovat důsledky Horizontu 2020. Je to něco nového, předtím jsme to neměli a parlament se o tom vícekrát zmínil. My teď máme výčet e, ukazatelů, které nám umožňují na, e, následně provádět posouzení dopadů Eh, pak jsme také učinili takové hodnocení ex ante ohledně horizontu 2020. Zjistili jsme, kolik by bylo možno vytvořit nových pracovních eh, příležitostí, HDP. Máme prostě takovéto simulace, je to důležité. Vy jste o tom také hovořili, že je třeba prokázat přidanou hodnotu každého evropského eh, eura Paní Jordan, pan Eiler a další hovořili o těch stupních k excelenci a o významu toho, aby Horizont 2020 nebyl pro omezený počet zemí, ale pro všech 27 členských států Unie, které by se měly mít možnost účastnit a těžit z Horizontu 2020. To je nám velice blízké a také jsme přišli v tomto směru s konkrétními návrhy. Na jedné straně jsme se samozřejmě snažili zajistit, aby uvnitř uvnitř strukturálních fondů bylo dost prostředků, které by mohly umožnit eh, především těm méně rozvinutým regionům Evropy eh, rozvíjet eh, kapacity v oblasti výzkumu a inovací. Bude to 60 až 80 miliard eur v následujících sedmi letech a tyto finanční prostředky mohou být použity pro modernizaci univerzit, nákup zařízení, vytváření inkubátorů, vytváření místních transferů technologií, technologií tak, aby se tyto regiony mohly také eh, vlastně eh, stát součástí eh, celé struktury Španělsko, Irsko, ale i Řecko vlastně použilo strukturální fondy inteligentním způsobem a mohlo si tímto vytvořit to předpolí pro excelenci. Rovněž eh, také v rámci Horizontu 2020 eh, očekáváme networking eh, a předvídáme, že v rámci Horizontu 2020 bude dost práce na to, aby se zajistilo, že program je užitečný pro celou Evropu a nejenom pro jednu její malou část. Propojení mezi strukturálními fondy a e, Horizontem 2020 je pro vás důležité a proto e, ve spolupráci s kolegy z DG Regio jsme se rozhodli vytvořit společný dokument, který vám předložíme a ve kterém jasně uvidíte, jak máme v úmyslu pracovat ještě těsněji e, společně, abychom zajistili, že tady jsou synergie. Velice pozitivní je v tomto eh, ohledu skutečnost, že naši kolegové z DG Regio eh, nás požádali, aby byli součástí vyjednávacího týmu, eh, které budou, který bude vyjednávat ty kontrakty, tak aby bylo možno dosáhnout a uskutečňovat takzvané smart specialization. Tento dokument, který vám, o kterém tady hovořím, vám bude předložen poměrně brzy. A ještě pár dalších otázek, například zjednodušení. Jak ví e, paní Cavalio, e, tak e, vašich slavných 67 opatření pro zjednodušení nemám přímo na nočním stolku, ale nepříliš daleko od něho musím říct, že tady jsou především tři základní opatření, o kterých musíme diskutovat. Jsou to takzvané timesheets, potom ty eh, jasně specifikované náklady a potom je to otázka smluv. E, my v tomto směru ještě povedeme dále rozpravu. Je prostě třeba jednou provždy přemoc tohoto toto monstrum byrokracie. E, myslím, že těch vašich 67 kroků je dobrým e, nastartováním celého tohoto procesu. V radě vidíme doufejme také e, náznaky obdobného přístupu. Já v to věřím, e, že se nám tedy e, podaří to monstrum byrokracie pevně svázat do kozelce a umístit za mříže. V horizontu 2020 chceme věnovat hodně prostředků právě malým a středním podnikům. Pokud vypočítáváte ty prostředky, které budou tady pro malé a střední podniky, tak je to 8,6 miliard eur. To je obrovské množství peněz. A ten nový eh, režim, který eh, navrhujeme, SBIR, E, co jsme vlastně převzali od Spojených států. Je to e, režim e, pomoci pro malé a střední podniky. Z tohoto hlediska je jim šitý na míru a já jsem přesvědčený, že právě malé a střední podniky budou hlavními příjemci prostředků z horizontu 2020 a budou na tom hlavně získávat. Samozřejmě, se držíme definice malých a středních podniků, tak jak jsou definovány v evropských programech. Toho se držíme aby malé a střední podniky měly přístup k finančním prostředkům. Paní Nibler chtěla, aby ty stropy byly níž, to znamená, že budou níž, než jsou teď, takže i v této oblasti můžeme hovořit o e, přátelském postoji k malým a středním podnikům a ještě ten Evropský technologický institut, to je velice zajímavé, to se týká i toho trojuhelníku znalostního, je to obrovský potenciál, který má možnost ovlivnit společenské změny. A z tohoto hlediska jsme tedy navrhli výrazné zvýšení rozpočtu, protože jsme přesvědčeni, že tento nástroj je vhodný a může přinést očekávané výsledky. A můj kolega eh, z DG je tady přítomen a může ještě doplnit. A co kulturní dědictví eh, a tady musím říct, že jsme na to nezapomněli. Eh, kolega se o tom také zmíní eventuálně. My v tom žádném případě neuhýbáme ze svých cílů. A ještě podněty ohledně inovace. Samozřejmě inovace není omezena na e, pilíř e, průmyslové konkurenceschopnosti. Inovace je průřezovou Eh, otázkou. Když se podívám na základní výzkum, na pilíř excelence, tak je tam samozřejmě, že inovace i v oblasti eh, vědy, eh, výzkumu je tady otázka převést výsledky základního výzkumu do konkrétních výstupů pro trh. Nechceme pouze řešení v oblasti výzkumu, chceme také inovaci, chceme konkrétní výrobky. Takže inovace je klíčová pro velké společenské změny. My také navrhujeme eh, vlastně demonstrátory eh, v oblasti zdraví, v oblasti mm, potravy, eh, v oblasti dopravy. Budou tady tedy tyto zásadní kroky a e, pak je to také ještě otázka inovací v posledním pilíři, takzvané podniku či průmyslovém vedení, industrial leadership. E, o tom vlastně jde, e, o to vlastně jde v horizontu 2020. Jde o to, aby tady existoval integrovaný přístup, aby se zvýšila připravenost našeho průmyslu a aby se řešily také společenské otázky. Děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem hovořil tak obšírně. Direttore generale per le sue risposte. Adesso noi siamo un po' fuori tempo. Děkuji panu generálnímu řediteli za jeho odpovědi a teď eh, máme možnost si eh, tedy eh, počkat dále. 20. Eh, budeme mít slyšení eh, ještě k této tématu a nyní tady od jednotlivých zpravodajů bych si vyslechnul názory. Pan Ele? Já nebudu komentovat, jenom poukážu na harmonogram ještě jednou. Byl tady návrh aby lhůta pro podání pozměňovacích návrhů byla 7. června, zatímco projednání návrhu zprávy bylo na konci eh, května. No realisticky, pokud se podíváte na objem práce, který bychom museli odvést, tohle není v souladu s eh, tím, eh, kolik potřebujeme času na návrh a zapracování, takže já bych byl proto, abychom tu lhůtu dali nikdy na červenec a potom bychom projednali ty pozměňovací návrhy až po, pardon, po letní pauze, protože můžeme čekat, že jich bude 800 tisíc a bude třeba času na jejich pročtení. A byl bych rád, abychom si to tady eh, všichni odsouhlasili, protože jinak eh, dobře víme, že se to nedá zvládnout eh, ze zkušeností s sedmým rámcovým programem. Děkuji, kolegyně Madurel. Děkuji, paní předsedkyně. To, ten harmonogram můžeme probrat na příští jednání všech zpravodajů a stínových zpravodajů. Eh, ten harmonogram je víceméně orientační a v zásadě je eh, přijatelné to, co říkáte. Ono je těžké eh, zareagovat na všechno, co zde dnes zaznělo. Mám jenom několik minut. Takže děkuji všem za připomínky, děkuji Evropské komisi za podporu a také za to, na jaké poukázala otázky. Všechna ta debata, nebo celá ta debata byla velice zajímavá, zazněly zde všechny zajímavé připomínky. Teď máme jednou víc otázek než eh, odpovědí po této debatě. Ale každopádně ta debata byla velice užitečná. Já bych chtěla spolupracovat se všemi eh, kolegy z výboru s stínovými zpravodaji, tak abychom dosáhli pokroku. Děkuji. Děkuji. Eh, ne, kolegyně Karel, ne. Takže ještě někdo by si rád vzal slovo? Tak tím se dostáváme k konci zasedání.